18. února 2011. Zápis z této schůze bude schválen na začátku příští schůze, pokud nikdo nebude proti. Budou tato usnesení, která jsme dnes schválili, poslány zmíněným osobám.